8 jednacího řádu jsem podepsal sedm aktů přijatých řádným legislativním postupem. Názvy těch odpovídajících právních aktů budou zveřejněny v zápisu z této schůze. A nyní se dostáváme k pořadu jednání. Nejdříve